Buenos días. toutes et à tous. Dobrý den. Dobrý den. Morning everybody. Good morning. Good morning everybody. Please. Dobrý den, prosím o pozornost. Posaďte se. Čekali jsme pár minut, abychom se mohli všichni usadit a očekáváme ještě určitá oznámení, všechno musí být připraveno, technika a tak dále, takže prosím, abychom mohli začít, potřebujeme ticho v sále, čeká nás hlasování, sice nekomplikované, ale nejprve paní Makovej stahuje pozměňovací návrhy 90 a 93, takže jak víte, to je společné zasedání výboru Libé a výboru pro rozpočtovou kontrolu. A nyní tedy ještě tady finalizujeme celý ten postup a teď máme tedy agendu, která se týká eh, justice i vnitra, máme boj proti podvodům, takže prosím o klid, abychom se mohli soustředit. Pan Pirkr také. Pan Melo. So we first thing, first... Takže první, za prvé, společná eh, rozprava, hlasování podle pravidla 51 s výborem KONT, boj proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva. Zpravodajové paní Kresle za eh, výbor KONT a já osobně za výbor LIBE. tady to je vlastně v reakci na schůzi 20. února, nebyly námitky, takže pokud je o hlasování nyní, přikročíme rovnou k hlasování. Pokud si nechce žádný ze zpravodajů vzít slovo, vypadá to, že nikoliv, tak hned budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Ne. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnout. Návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 3 a 51 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 48 pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 8 pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 47, 49, 50 dohromady. Pan Melo. ústní pozměňovací návrh. Mikrofon. Pane předsedo, máme ústní pozměňovací návrh k tomuto. Yeah, can I? Thank you. Uh, and uh, oral amendment... Ústní pozměňovací návrh zní. Příjmy vyplývající z DPH budou zahrnuty do pole působnosti směrnice a to pouze s ohledem na případy podvodu, které mají přeshraniční prvek. Námitky? Jsou zde nějaké námitky proti ústnímu návrhu? Ano, tady je námitka. I'm so sorry, Mr. Melo. Omlouvám se, pane Melo. Zde čtyři členové vznesli námitku, takže podle jednacího řádu nelze přijmout ústní návrh, takže budeme hlasovat eh, dohromady o návrzích 47, 49, 50, jak jsme se dohodli, kdo je pro proti. To není jasné. Tak, to prověříme. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 eh, pro, 32 proti, jasné. Jasný výsledek, návrh, návrhy byly zamítnuty. 52 pro, proti, zdržel se. Myslím, že byl zamítnut, ano. Prověříme. Prověříme. Já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme elektronicky. Končím hlasování. Ano, zamítnut, samozřejmě. 53. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut, čtyři pro, proti, zdržel se přijat, 54 s ústním návrhem. Je zde námitka? Je zde námitka proti ústnímu návrhu? Ne? Takže 54 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijat. 55 ne. Odpadl. až 62. Teď 62 pro, proti, zdržel se zamítnout. 63 pro, proti, zdržel se zamítnout. 6 pro, proti, zdržel se přijat. 7 a 8 en blok, 7, 8 pro, proti, zdržel se. Přijat 9, 10 a 11 a blok pro, proti, zdržel se. Přijat 66 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 12 pro, proti, zdržel se. Přijat 13 pro, proti, zdržel se. Přijat 60, ne, odpadl 14 pro, proti, zdržel se, přijat. 15 pro, proti, zdržel se, přijat podle toho, jak to vidím. Prověříme. Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím. 23 vůči 24 zamítnut. A teď se dostáváme k 68, 69, 70, 71 unblock. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Ještě jednou. Ono to může být velice těsné. Prověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 ku 23 a teď je to naopak. Návrhy byly přijaty. 73, 74, 75, 76 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijaty. 77 pro, ne, ne, ten odpadl. 78 a 79 dohromady pro. Proti? Zdržel se. Nebylo to jasné, prověříme opět. Prověříme, nebylo to jasné. Končím hlasování. 25 ku 23 přijato. 16 pro. Proti. Zdržel se přijat. 17 pro. Proti. Zdržel se přijat. 80 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 81 pro proti, zdržel se nejasné, opět nejasné prověříme. Není to jasné, jak je to mezi skupinami rozloženo. Prověříme, zahajuji hlasování, končím. Devatenáct 29 proti, takže zamítnuto. 82 pro. Proti, zdržel se přijat. 18 pro proti, zdržel se přijat, 19 pro, proti, zdržel se přijat, 83 pro, proti, zdržel se zamítnut, 84 pro, zamítnut, 84 pro, proti, 84 odpadá. 84 odpadá. 85 také? Ne. 85, tady ještě nám zbývá druhá část. Dobře. Takže druhá část návrhu 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijata. 86, 87, 88 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 20 pro proti, zdržel se, přijato. 89 pro, proti, zdržel se, přijato. Jury ne, odpadá. 91, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 90. Prověříme, dobře, prověříme 91, prověříme 91. Zajímavé hlasování. Končím. Mm-hmm, takže přijato 30 k 19 a tím se dostáváme staž, sta, 19 stažen, 21 odpadá, 94. To je pro? Ne. Ne, 90 byl stažen, 90 byl stažen, takže 94 pro, proti, zdržel se zamítnut. 22 pro, proti, zdržel se přijat, 93 stažen, 92 pro, proti, zdržel se přijat, 11 dílčí hlasování, první část, to je pro, proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. A dostáváme se k návrhu 12, dílčí hlasování, první část, kde je pro, proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuta. 95, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 11, pro, ne, 2, to je 2, kompromis 2. Pro, proti, zdržel se, přijat. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Návrh 24, 25, 26, 29 a Jury 1 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijaty. Prověříme, dobře, tak prověříme, jestli chcete, prověříme těch pět pozměňovacích návrhů společně. Zahajuji hlasování. Má někdo nějaký problém? Ne. Končím hlasování. 27 ku 23. Návrhy byly přijaty. 27 byl stažen, 28 byl stažen, 30 byl stažen, 31 bude pro, proti, zdržel se zamítnut, 32 pro, proti, zdržel se zamítnut, Jury 2 pro, proti, zdržel se přijat, 33 pro, proti, zdržel se zamítnut, 34 pro, proti, zdržel se přijat 35, 35, 36 dohromady, to je pro, proti, zdržel se zamítnuty 37, 38 dohromady, pro, proti, zdržel se zamítnuty 39 pro, proti, zdržel se zamítnuty Jury 3 pro, proti, zdržel se zam, přijaty přijat. Jurič 5 pro, proti, zdržel se přijat. 40 s ústním návrhem, 40, kde pro, proti, zdržel se přijat. 41 pro, proti, zdržel se zamítnut. Jury 6 pro, proti, zdržel se přijat. Ne, zamítnout, zamítnout, já se omlouvám. 42, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnout, Jury 7 pro, proti, zdržel se. Zamítnut, návrh 1 pro, proti, zdržel se. Zamítnut, ne, přijat, ne, přijat. A 43 s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 44, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu zprávy v pozměněné podobě, a to jmenovitě, elektronicky. Zahaj hlasování. Končím hlasování. 44 ku 2, 5 se zdrželo. Děkuji, děkuji zpravodajům, děkuji paní Kresle. Děkuji. no, Thank you. That'll be the end of the joint meeting. A toto je konec našeho společného zasedání. Děkuji poslancům za výbor pro rozpočtovou kontrolu, že se zúčastnili také tohoto hlasování a budeme postupovat dál podle pořadu jednání výboru Libe. Děkuji.